připomínky či námitky, které byly podány konferenci předsedů výboru a mm, které se týkají doporučení výboru ECON, to znamená nepodat eh, eh, námitku proti delegovanému aktu. Pokud žádá politická skupina nebo určitý počet poslanců eh, mm, mm, podle dané prahové hodnoty nevznesou námitky, tak tato doporučení se budou považovat za odsouhlasené. Jinak se bude muset o tomto hlasovat. A tato doporučení jsou dispozici na webu plenárního zasedání. A nyní přejdeme ke změnám.